Zahajujeme dnešní zasedání. Budeme se věnovat problematice jediného příručního zavazadla, tak jak jej vyžadují některé aerolinie. Otázka k ústnímu zodpovězení. Nejprve pan Simpson pět minut. Dobrý den. Má smysl začít, když tady ještě není komise?